Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, drazí kolegové, kolegyně, poslanci z výboru IMKO, poslanci a poslankyně národních eh, parlamentů, členové veřejnosti, vítejte na tomto semináři, který se týká nových pravidel smluv v digitálním prostředí. Nežli začnu s úvodními poznámkami. Chci přivídat Jelonu Wolfram, která předsedá pracovní skupině nizozemského předsednictví na toto téma, která sedí po mé lavici. tím, že náš workshop je organizován, aby se zabýval dvěma návrhy Evropské komise. Jeden se týká online prodeje digitálního obsahu a dále prodeje online hmotných, eh, hmotného zboží a mají se tu, tu vyjasnit vlastně okolnosti týkající se elektronického obchodu v Evropské unii. Týká se to strategie eh, jednotného digitálního trhu z května 2015, kdy komise oznámila, že představí návrhy, které by nahradily návrh společného evropského prodejního zákona, na kterém eh, se intenzivně pracovalo, ale který nezískal dostatečnou podporu v radě. chci zdůraznit, že výbor pro právní otázky je silně přesvědčen, že e, tyto e, dva návrhy spadají do jeho kompetenci. A jde o mnohé. V roce 2014 50 evropských zákazníků nakupovalo online oproti Eh, tedy což bylo o 30, 30% víc než 2007. Čili 22% roční eh, nárůst hmotných, eh, hmotného zboží, to překročilo 200 miliard eur v roce 2014 a dosáhlo to tak podílu 7% celkového retailového obchodu v 28. Komise zdůrazňuje, že tento ekonomický potenciál by mohl být odemknut, odemknut eh, s bouráním bariér mezi členskými státy a rozdílu mezi členskými státy. A to je právě smysl těchto dvou návrhů. Takže bez dalších průtahů mi dovolte říci, že eh, tento seminář je úvodem k tomuto tématu a vzhledem k omezenému času, který nám zbývá, požádám řečníky, aby se vyjadřovali stručně, abychom umožnili i čas na diskuzi. A prvním hostem, který bude hovořit, je paní Ilona Wolfram, předsedkyně, jak jsem řekl, pracovní skupiny um, holandského předsednictví. Poprosím ji o úvodní projev, který by neměl překročit 10 minut. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste mě pozval na tento seminář o dvou nova, nových právních nástrojích o smluvním právu. Pane předsedo, Ehm, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, je mi ctí tu dnes s vámi být a stručně vás informovat o tom, jak se Rada zhostila této složky. Tyto návrhy představují důležitý prvek evropské strategie jednotného trhu. Zabývají se otázkami, které jsou velmi blízko každodennímu životu evropského občana proto je věnována pozornost na nejvyšší politické úrovni eh, tomuto tématu jak ze strany parlamentu, tak rady. Předsednictví připisuje velký význam této složce a považuje ji eh, za prioritu. Naším eh, posláním je postoupit, posunout diskuzi a pokud to umožní pokrok na technické úrovni, řešit také někde některé technické otázky tohoto balíčku smluvního práva na červnové radě spravedlnosti a vnitra. Proto jsme naplánovali značný počet setkání pracovní skupiny v příštích měsících. E, pracovní skupina Rady pro občanské právo již zahájila činnost v lednu. První dvoudenní zasedání se konalo mm, poslední týden v lednu, druhé zasedání se konalo e, minulý týden. A atmosféra na obou jednáních byla velmi dobrá a konstruktivní a je alespoň mým dojmem, že členské státy eh, chtějí pokročit eh, v této věci. Ale musím eh, přesto zdůraznit, že všechny členské státy jsou zatím pořád ještě v procesu přeskoumávání návrhů interně a spolu s příslušnými aktéry. <clears throat> Ale i když na vyjádřené názory jsou zatím předběžné povahy, tak i informace, které zatím byly sdíleny v rámci pracovní skupiny, již nám dávají velmi eh, hodnotný vhled a první přeskoumání těch návrhů. Začali jsme na prvním jednáním obecnou výměnou názoru eh, k obecným cílům, k těm hlavním eh, prvkům obou návrhů. Násled, následovala diskuze o posouzení dopadů, o sdělení komise a na druhém zasedání Pracovní skupina rady pokračovala dál prvním hloubkovějším přeskoumáním návrhu. Začali jsme přeskoumávat návrhy článek po článku se zaměřením na eh, ty hlavní ehm, cíle těchto článků nebo na zamýšlené výsledky. První diskuze ukázaly, že je to výzva, je výzva přizpůsobit eh, smluvní pravidla, aby více vyhovovala modernímu životu a digitálnímu vývoji. A že si to vyžádá hodně velkou, hlubokou diskuzi na technické úrovni, abychom se dospěli k, dospěli k výsledkům, které jsou použitelné v praxi. Pokud jde o směrnici, tak v některých aspektech, jako jsou smlouvy o dodání digitálního obsahu, je to proto, že existuje velmi rozmanitá škála digitálního obsahu, jako například hudba, filmy, aplikace, eh, úložný prostor a eh, další online média. Jistě, že směrnice o právech spotřebitele již zahrnuje digitální obsah, ale pouze v omezeném rozsahu. Ale eh, hra, roli budou hrát některé důležité faktory je například zásadní, aby stejně jako u dalších směrnic této oblasti jsme dospěli k prostředí, které bude eh, příznivé pro příznivé podnikatelské prostředí, v kterém mohou podniky prodávat přes hranice. Zároveň musí legislativa dát vysokou úroveň ochrany spotřebitele, aby spotřebitele měli větší důvěru, když něco přes hranice kupují. Myslím, že všichni eh, máme své osobní zkušenosti, kdy jsme měli nějaký problém si něco objednat online. Nebo když je dodáno něco, co se neschoduje s naším očekáváním. A pokud jde o techničtější otázky, tak je důležité, aby ta pravidla byla také eh, zajištěna do budoucna a aby byla uživatelsky vstřícná. Představte si, že za pár let někdo eh, objeví nějakou novou technickou aplikaci, něco, na co jsme prostě nepomysleli. A my bychom byli rádi, kdyby i v takovém případě ta pravidla platila. <clears throat> Jistě, že musíme také pamatovat na hlavní jistoty. Pokud se nám podaří um, Dá k dispozici jasná eh, pravidla i do budoucna, která budou mít rovnou rovnováhu mezi zájmem spotřebitelů a eh, podniku, tak tím můžeme přijmout velmi zásadní krok v dalším rozvoji digitálního vnitřního trhu, což si myslím, že je cíl, který jak eh, parlament a rada, který si přeje jak rada, tak i parlament. <clears throat> Jak jste si jistě povšimli, tak při diskuzi o těchto návrzích se objevuje celá řada výzev a celá řada eh, eh, různých eh, legálních a jiných zádrhelů, které se budou muset rozmotat. Nizozemské předsednictví si každopádně vyhradilo značný čas a budeme se věnovat diskuzím tohoto, těchto návrhů. Velmi nás zajímá názor Evropského parlamentu, příspěvek Evropského parlamentu v oblasti spotřebního práva je obrovsky důležité. Chci zmínit například zprávu Lene z vašeho výboru o tom společném prodejním zákonu. To byla pro komisi inspirace při přípravě uceleného návrhu v oblasti digitálního obsahu. A vzhledem k této velmi pestré historii příspěvku Evropského parlamentu se těšíme na vaši zprávu k oběma návrhům a těšíme se na plodnou spolupráci s vámi eh, na toto téma. Děkuji. Adam. Eh. Děkuji vám. Budeme pokračovat dalšími řečníky. Jako první to bude pan doktor Dirk Staudenmayer z Evropské komise, generální direktorát pro justici a spotřebitele. A představí nám své eh, náměty a doufáme, že to bude do 15 minut. Děkuji vám, dobré odpoledne, jsem rád, že jste mohl být s vámi. Pokud se týče těch dvou návrhů, já bych chtěl začít konstatováním, že toto jsou první plody naší strategie pro společný digitální trh. A to je důležité, protože to nám umožňuje vysvětlit ty, tu myšlenku celé věci. Ten společný digitální trh má za cíl vyšší růst v Evropě, v českých zemích, pro firmy, pro spotřebitele, a to prostřednictvím vytvoření plně funkčního společného digitálního trhu. A je zajímavé pozorovat eh, takové ty rozdíly mezi námi a Spojenými státy. Obě dvě ekonomiky jdou směrem digitalizace ekonomiky, ovšem míry růstu jsou velmi odlišné. Proč? Když se podíváme na růst elektronického obchodování ve Spojených státech a zde u nás doma, pak je to srovnatelné. Ale co se týče přeshraničního obchodu, tak to je něco jiného. E, všechny členské země Eh, mají jedno společné. Eh, třikrát tolik eh, spotřebitelů nakupuje, nakupuje na domácím trhu a ne na, než na zahraničním. A podobně třikrát tolik firem nabízí své zboží pouze na domácím trhu, ale ne přeshraničně. A to je nepříznivé. Konkrétně, jaké tady jsou problémy? Tak začněme digitálním obsahem, to je první návrh tady je situace, kdy jenom velmi málo členských zemí, v podstatě jenom Británie, Nizozemí a, a chystá se Irsko, tak jedině zde existují specifické, specifická právní úprava pro digitální obsah. Všechny ostatní členské země aplikují obecné smluvní právo. A někteří říkají, že to považují za prodej eh, zboží, za, jiné za prodej služeb, jiné za prodej, respektive eh, transakci nájemní. No a situace se komplikuje a diversifikuje. Ale kromě toho eh, tady máme ještě eh, různé eh, možné, možnosti nápravy, odvolání a tak dále. Někde jsou pravidla závazná, někde dobrovolná. Takže nejenom jinak se pojímá ten obsah, ale taky jsou ještě další obchodní pravidla různá. A Ehm, máme také problém s tím malobchodem. Ehm, asociace malobchodníků ehm, se nás obrací a říkají, my tady máme 28 různých legislativ. A co s tím máme dělat? A samozřejmě my jsme se podívali na jednotlivé národní úpravy, jsou různé obsahem, různé dosahem ale všechny jsou povinné. To znamená, že eh, pokud máte firmu, která chce prodávat, eh, prodávat digitální obsah, eh, tak každá země, do které směřujete, znamená nová sada pravidel a to je strašně moc stojí. Takže na jedné straně přejeme si tedy, aby se prodávalo online, ovšem potřebujeme určitou Eh, harmonizaci. My máme harmonizační linii pro prodej zboží, ovšem to je minimální harmonizace. To znamená, že členské země mohou jít dále a také to učinili a samozřejmě každá jinak a každá v něčem jiném. To, čili situace je taková, že navzdory harmonizace v EU eh, firmy, pokud chtějí eh, prodávat v jiné členské zemi, Eh, musí se nejdříve seznámit se specifickými národními pravidly, porovnat si to eh, se vlastní legislativou a pokud eh, v té konkrétní zemi je vyšší ochrana spotřebitelů, tak se tomu musí přizpůsobit a musí také upravit ceny a tak dále. No a to jsou další náklady a překážky a to chceme odbourat. Jaký přístup tedy komise zvolila? Tak především poučili jsme se z historie Máme, my jsme šli tedy cestou harmonizace dobrovolné. A my se velice úzce eh, soustředujeme na konkrétní problémy, což znamená, že my pouze léčíme rány v podstatě. Každý návrh má nějakých 20 článků, to není nic moc, čili my se pouze zabýváme tím, kde jsou rozdílná povinná ustanovení e, v jednotlivých národních legislativách, které způsobují která způsobují náklady navíc. A my se tedy soustředujeme pouze na toto, abychom dosáhli cílené plné harmonizace. A ještě e, něco málo o těch dvou návrzích a bude to velmi stručné. Chtěl bych zdůraznit, jeden velmi důležitý trend, eh, který je, se skrývá za naším návrhem. Jak už to změnilo nizozemské předsednictví, eh, je to přístup technologicky neutrální a takový, který obstojí ve zkoušce času. Proč? Protože chceme se vyhnout situaci, kdy různé, různá pravidla mm, platná pro různé typy eh, by platila pro různé typy digitálního obsahu. A dále eh, chceme tedy eh, vyčistit konkurenční výhody či nevýhody určitých eh, sektorů. A chceme také chceme také se vyhnout tomu, že by se pomocí průžných distribučních kanálů obcházel zákon. Čili chceme takovou úpravu, která by byla univerzálně platná pro všechny digitální kontrakty. A toto je. A druhá věc je toto, eh, že zahrnujeme také eh, digitální obsah poskytovaný za data. Proč? Protože eh, data to je určitě Eh, hodnota, možná ne dneška, ale hodnota budoucnosti. A eh, už dnes si můžete koupit určitá práva tím, že poskytnete svá data. Čili je to svým způsobem měna. A spotřebitelé eh, by se by si měli uvědomit, že jejich data mají hodnotu a že dodavatelé na nich vydělávají. Čili Eh, závěrem bych tady chtěl říci k tomu digitálního obsahu, že chceme, aby spotřebitelé měli jasná a konkrétní práva. Máme eh, solidní definici konformity a chceme tedy, aby byla jasná práva v případě, že se něco pokazí, práva, která budou zakotvená ve smluvní praxi. A takto se snažíme dosáhnout eh, jasných a efektivních práv pro spotřebiteli a zároveň eh, prostředí, které je příznivé pro rozvoj biznesu. A teď slušně u toho zboží ještě. A opět to budou dva body. Za prvé, my se snažíme tu směrnici o minimální harmonizaci proměnit na plnou harmonizaci, ale úzce cílenou. A teď, pokud hovoříme o ochraně spotřebitelů, tak eh, kde máme nějakou metu nebo lačku? My máme eh, nyní 17 eh, zemí, což je 350 milionů spotřebitelů. U těch bude zlepšena Eh, zlepšená ochrana spotřebitelů v obou věcech. V ostatních eh, zemích eh, budou, bude ta ochrana zachována, případně v některých malých drobných bodech trošku zmírněna. Výsledkem by mělo být celkové zvýšení úrovně ochrany spotřebitele zkuste se například vžít do role malého středního podniku. Eh, jaká by byla alternativa? Pokud eh, tedy eh, budeme mít ochranu spotřebitelů, která bude platit po celé Evropské unii, je to samozřejmě něco jiného. Malé střední podniky by měly být by měly být eh, motivovány, motivovány eh, k eh, exportům mimo své hranice samozřejmě a toto by asi nemuselo prospět. Teď máme tady rozdíl mezi prodejem offline a prodejem online. Je tady mezi tím rozdíl. Parlament ve svém prvním čtení o společném evropském prodejním právu eh, navrhl, abychom se orientovali hlavně na prodej online. A my to tedy akceptujeme. A také je třeba říci, že eh, zboží na online prodeji eh, zaujímá největší část tohoto trhu. A čili musí tedy být eh, prodej zboží eh, online zahrnuto, ale zatím nemáme, eh, zatím nemáme ošetřenou, ošetřenou zboží, prodej zboží přes pult, abych tak řekl. Proč? Protože chceme, aby ten budoucí trend se směřoval k jednomu distribučnímu kanálu a chceme mít koherentní rámec pro všechny typy prodeje. Ale my tedy musíme dělat to, co kážeme, a to je lepší regulace. My máme eh, zatím data pro eh, online prodeje, ale také data ten, pro ten face-to-face -face eh, prodej, tak ty, ta taky budeme používat a necháme to vplynout do tohoto Eh, předpisu. My si myslíme, že pokud naše dva návrhy budou přijaty, eh, bude to prospešné pro všechny. Firmy budou moci prodávat na základě jedné sady pravidel po celém společném digitálním trhu. A to posílí její konkurenceschopnost, eh, poněvadž budou fungovat na větším trhu. Spotřebitelé naopak získají více důvěry, protože budou vědět, že máme vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a navíc budou mít lepší výběr a konkurenceschopnější ceny. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much as well, doctor. Děkuji. A nyní Hugh Beal, profesor z Warwickské univerzity. Prosím, máte slovo na 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nesmírně věčný za tuto příležitost oslovit eh, výbor Jury a předložit vám stručný dokument. Já se zabývám již od roku 87 smluvním právem. Nedávno jsem byl také členem expertní skupiny, která pracovala na eh, studii o evropském prodejním zákoně, ale teď eh, hovoříme trošku o jiné záležitosti, protože tohle se bude eh, týkat pouze kontraktu B tu C a eh, eh, týká se jenom těch nejdůležitějších témat. Je, co to směrnice, ne nařízení, budou se stahovat na mezinárodní i přeshraniční transakce a jsou to směrnice plně harmonizační, čili nejsou to volit volitelné e, záležitosti a vyplývají z nich e, některé důležité e, otázky, jak daleko chceme jít nad rámec té směrnice 9944 a zákonů členských států. Třeba ve Spojeném království jsme právě přijali v roce 2015 zákon o zprávech spotřebitele. A jsou tu dva cíle, které jsou známy. Jednak zlepšit ochranu spotřebitele na straně druhé podpořit přeshraniční obchod. A z hlediska zlepšení práv spotřebitele, tak se domnívám, že směrnice o digitálním obsahu je nesmírně důležitá, protože hodně členských států, jak už zaznělo, nemá žádnou specifickou legislativu na toto téma a směrnice by zajistila, aby legislativa k eh, digitálnímu eh, obsahu byla jasná, přístupná a aby e, byla odpovídající relevantní e, a znamenala by zlepšení ochrany i ve Spojeném království. Jak e, řekl doktor Sternemeyer, tak směrnice o digitálním obsahu bude zahrnovat nejen třeba DVDčka, ale také digitální služby a je tam specifická legislativa, která se toho týká, zatímco e, náš zákon o právech spotřebitele, jako v jiných státech, se spoléhá pouze na obecné formulace o službách. Pokud jde o prodej, elektronický prodej online, tak tady je eh, velké zlepšení oproti minimu, které považuje, požaduje směrnice z roku 99. Například ukončení i v případě eh, drobné neschody. A to musí eh, být eh, formou eh, oznámení, protože jinde se k tomu vyžaduje třeba soudní příkaz. Čímž je to naprosto k ničemu z hlediska spotřebitele, protože oni nechtějí čekat na rozhodnutí soudu. A žádný dvouměsíční limit na oznámení po zjištění nějaké závady nebo neschody. A další eh, bod, který vyplývá z obou směrnic, že má existovat veřejné či kolektivně, kolektivní vymáhání. Já se táží, jak to má přímo fungovat. Jaký, jaká bude, eh, jaký bude ten účinný opravní prostředek, který budou eh, mít spotřebitelské organizace a orgány v členských státech. Asi to bude muset být finanční postih Eh, prodejce, který eh, nepodá, nedává na trh výrobky splňující, které zajišťují schodu. Ehm, ale pak je tu otázka třeba samozřejmě obchodníků, kteří pouze mm, se dopustili izolovaného porušení smlouvy, tam nevím, jestli na ně by měli platit eh, finanční postě, ale Celkově se dá říci, že je tu eh, velký potenciál ke zlepšení v případě těchto směrnic. Protože jsou to však směrnice plně harmonizační, tak nevyhnutelně povedou k určité míře ochrany spotřebitele v těch členských státech, které mají vyšší ochranu spotřebitele, než vyžaduje směrnice z roku 99. Například ve Spojeném království máme okamžité právo spotřebitele ukončit e, smlouvu a žádat o navrácení. Nemusí procházet žádnou hierarchii, e, která vyplývá se e, směrnice o e, prodeji a ve Spojeném království si se domníváme, že okamžité právo na skončení smlouvy a okamžité právo žádat o, o vrácení peněz je velice důležité, protože se ukázalo, že eh, spotřebitelé si tohoto práva velice cení. A co je ještě důležitější, dává jim to důvěru v to, že mohou zkoušet nové produkty a mohou zkoušet obchodníky, které předtím ještě nevyzkoušeli. Další potenciální ztráta, kterou bychom považovali za velmi důležitou ve Spojeném království, je, že tak jak té směrnici rozumím a myslím, že ji interpretuji správně, vůbec by nebyl žádný opravný prostředek eh, v případě jakékoliv neschody, která se objevila až po dvou letech. Přitom je mnoho produktů, aut, léků, e, přírodních léků, léčiv, kde může trvat mnohem de, i déle než dva roky, než eh, se prokáže dané schoda. My máme šestileté, šestiletou lhůtu, v takovém případě dva roky by podle mě neo, nebyly e, dostatečně dlouhé. Dále, ztráta ochrany v případě digitálního obsahu. Jak řekl, že jak, bylo, jak zaznělo v mnoha členských státech, není specifická legislativa e, týkající se dodání digitálního obsahu tak všechny členské státy k tomu mají nějaký zákon. A není možné, že eh, když někdo obdržel něco digitálního zcela defektního, by, se, by byl zamítnut soudem bez odškodnění. A co soudy často dělají, že uplatňují eh, pravidla na prodej zboží, tedy prostřednictvím analogie. A tady je určitý zdroj obav, protože mně se zdá, že ustanovení týkající se neschody digitálního obsahu je velmi slabé a mohlo by vést eh, ke značné ztrátě ochrany v, něč, v některých členských státech. Pokud se podíváte na usnad ustanovení o prodeji zboží online, tak to musí být uspůsobeno všem účelům, ke kterým by eh, běžně v případě zboží měly sloužit. Ale pokud se podíváme na digitální obsah, jak je to eh, tedy v té směrnici o digitálním obsahu, tak tam je to rozředěno. I když se říká v míře, které smlouva nestanoví, kdy je to relevantní jasným a eh, uceleným způsobem požadavky digitálního obsahu, bude eh, považován za splňující všechny eh, obvyklé účely, což umožňuje obchodníkovi, aby použil Eh, podrobné eh, ustanovení k tomu, aby si napsal svoji vlastní defini- definici toho, co je uspokojivé z hlediska kvality obsahu. Stačí, že to bude prostě řečeno jasně a uceleně. A eh, to vytváří velmi jasný, jasné riziko pro průměrného spotřebitele, protože průměrný spotřebitel si nebude číst podrobné podmínky smlouvy předtím, než s ní bude souhlasit. Musím říct si, že toto rozředění je naprosto zbytečné. Už mnoho let obchodníci dodávají digitální obsah na fyzických no-, nosičích, jako jsou třeba DVD, D, a v e, mnoha zemích se to řeší jako dodání zboží, takže je to podrobeno stejným podmínkám jako zboží. A nepůsobilo to, pokud vím, žádný problém. Dokonce i podle těchto pravidel o zboží může vždy eh, obchodník si, co to zboží dokáže a co ne. To se dá dělat i u digitálního obsahu. Druhé potenciální snížení ochrany spotřebitelské, které mě velice znepokojuje v té směrnici o digitálním obsahu, se týká očkodnění. Pokud jsem pochopil návrh směrnice správně a s veškerou úctou ke kolegům musím říct, že kdykoliv tento bod eh, čtu, tak eh, pokaždé, když to čtu, tak tomu rozumím méně. To znamená, že obchodník bude zodpovědný za škodu pouze digitálnímu prostředí. Ale neschoda digitálního e, obsahu může způsobit i další věci, třeba fyzické poškození nebo poškození majetku nebo finanční e, ztrátu. Takže opět toto omezení je nebezpečné a není nezbytné. Ale více neřeknu, protože profesor Mak, můj kolega, k tomu řekne více. Myslím si, pane předsedo, že jsou tu e, některé věci, které bychom si přáli vidět té směrnici o digitálním obsahu a které tam nejsou. Dostáváte prostě právo používat digitální obsah v rámci e, licence uživatele, která může být udělena e, obchodníkem nebo třetí stranou. A my si myslíme, že ten obchodník by měl říct, jaká práva na základě toho spotřebitel získává. Například aktualizace zdarma, nebo další kopie, nebo budou moci prodávat tento obsah, pokud už ho eh, nepotřebují. Je pravda, že směrnice o právě spotřebitele možná požaduje po Eh, výrobci, aby tyto informace dal, ale spotřebitel nemá žádný opravný prostředek, pokud je do informace dány, dány nebudou. Proto žádám výbor, aby uvažoval ve dvou krocích. Nejprve, v první řadě, z hlediska ochrany spotřebitele je to dobrý začátek. Relativně jednoduché pozměňovací návrhy by mohly vyřešit ty problémy, na které jsem poukázal ale myslím si, že si musíme klát otázku, jestli tyto směrnice jsou nejlepším způsobem, jak docílit toho druhého cíle, a to je podpora přeshraničního obchodu. Oni jsou zaměřené, ale jsou zaměřené velmi úzkým rozsahem a nejsem si jist, zda pokrývají všechno, co malé a střední podniky opravdu eh, trápí, ty, kteří chtějí posí- eh, prodávat přes hranice. Oni se bojí těch neznámých neznámých. Nemusí to být reálné problémy, ale myslím si, že širší nástroj by jim dal daleko větší důvěru. Za druhé, z navýšení vnitřního obchodu na vnitřním trhu není jenom o prodej spotřebitelů, ale musíme podporovat i smlouvy mezi podniky. A já doufám, že Eh, v tomto poli proběhne ještě více nové práce. Uh, thank you, professor. Děkuji vám, pane profesore, za poznámky. A teď je chvíle na debatu. Otázky, odpovědi od poslanců. Jak evropských, tak zástupců eh, parlamentů členských zemí mohou se. A prosil bych, když promluvíte, než promluvíte, prosím, představte se vždy. Eh, paní Reda, děkuji. Tak nevím, jestli i europoslanci se musí představovat, asi ne. Eh, pan předseda, já bych řekl, že ano. Eh, Julia Reda, a e, jsem ve skupině zelených stran v Evropském parlamentu e, Německá pirátská strana. E, profesor byl právě hovořil o harmonizaci. Mě by zajímalo něco o tom, o tom rozsahu plné harmonizace. Znamená to, že v podstatě není možné, aby členská země poskytla nějaké jiné očkodnění, které se třeba nebude týkat digitálního prostředí? A druhá otázka se týká rozsahu definice eh, toho digitálního obsahu. Co všechno je digitálním obsahem? Ten eh, návrh měl být, by měl být na jedné straně technologicky neutrální, ovšem nerozlišuji eh, mezi těmi, kdo tedy poskytuje obsah digitálně a mezi tím tedy tentýž obsah obsahuje na hmotném nosiči. Dnes na internet věcí eh, je tady jaksi vyloučen podle bodu zdůvodnění, čili je tam nějaká jasná hranice mezi digitálním obsahem na eh, pevném nosiči eh, nebo digitálním obsahem poskytovaným online. Nepřesahuje se to nějak? I don't have any other request for... Nikdo další se nehlásí, tak kdyby, prosím, pan profesor Bíle mohl nyní odpovědět. A ještě pan doktor Staudmajer. I would be happy to give uh, Hugh the, the first floor. Já uh, bych ji klidně nechal promluvit jako prvního, ale jak si přejete? Především pokud se týče rozsahu plné harmonizace odškodnění je pravda, že e, je to e, směrnice, která směřuje k plné harmonizaci, zejména v odškodňování. My bychom chtěli e, vyšší harmonizace očkodnění. debatovali jsme o tom s českými zeměmi. Ovšem bylo nám řečeno, Eh, že to není třeba ze, ze strany členských zemí a další stakeholdři eh, se k tomu taky stanovili váhavě. Čili v současné době je to eh, velice úzký problém a de facto takto je omezen ten plný harmonizační efekt. Čili reguluje se co? Ekonomická škoda na hardwareu a na softwaru pro spotřebitele. Ale neregulují se další škody, například to, že přijdete o fotografie na cloudu nebo se eh, k ním dostanou lidé, kteří se k ním dostat nemojí, protože dojde k prolomení bezpečnosti poskytovatele. Eh, neregulujeme nepřímé škody, čili vy jste si tam dali něco, eh, co jste chtěli mít eh, jako základ výtlečné činnosti. A mm, tady to prostě neregulujeme, pokud eh, je to nějak poškozeno. To je na straně členských zemí. Také je otázka, co je to právo na očkodnění. Eh, my tedy chceme principiálně mít tady očkodnění zakotveno a my tedy Eh, říkáme, že to očkodní znamená, že oběť se má vrátit do situace, jako by ta, k té škodě nedošlo. Pak máme tady eh, další věci, eh, různé různé lhůty, nedbalost a podobně. A to už jsou věci, které si řeší členské zemi sami. Proč jsme si zvolili tak tento zúžený přístup? Protože my jsme eh, prostudovali řadu kontraktů a zjistili jsme, že v mnohých eh, jsou eh, ustanovení, kterým se říká services credits. To znamená, že jestli máte platnou smlouvu a nějaký kontrakt vám řekne, že budete platit příští tři měsíce méně, ale nemáte zase nárok na očkodnění ano. E, čili to je prostě, v podstatě prodávání nekvalitních služeb, sleva na nekvalitní služby, dá se říci. Takže my proto řešíme něco jiného, tedy řešíme to, že e, by se měl spotřebitel dostat do situace, jako by žádná škola nenastala. Tak a tady byla potom otázka digitálního obsahu na hmotném médiu. Máme tady tři možnosti a my jsme zvolili jednu z nich. První eh, možnost by byla zacházet s tím jako se zbožím, tedy s digitálním obsahem na hmotném nosiči. Druhá možnost by byla aplikovat pouze pravidla o digitálním obsahu a pak by byla třetí možnost rozlišovat mezi tou hmotnou části a mezi tím eh, obsahem jako spotřebitelé, no tak asi všichni máte zřejmě ještě DVDčka nebo CDčka. A pokud eh, se nevyznáte v právní čině, a já tedy právník jsem, tak já bych řekl, eh, považovali byste to, že se eh, jiná pravidla vztahují na ten plast a jiná na ten obsah, že by to dávalo smysl? Protože když máte nějaký problém potom, tak musíte zjistit, k čeho se to týká z těch dvou věcí. A to prostě nemůžeme od spotřebitelů chtít. A teď si vezmeme ty extrémy, buď je to jenom zboží, nebo je to jenom digitální obsah. My jsme se tedy ptali, eh, co je ekonomickou prioritou, co je přínosem. Eh, ten kus plastu nestojí skoro nic. A, jaká je, a ta ekonomická hodnota v podstatě spočívá v tom digitálním obsahu. o to jde. Tak jsme se rozhodli, že budou platit pravidla pro digitální obsah. A druhá, druhá možnost je, respektive druhý důvod je, že pokud bychom to dělali jinak, pak bychom vytvořili Eh, různá pravidla, různá pravidla pro různé distribuční kanály. A to by to by eh, prostě bylo složitější, takže my jdeme tímto způsobem. Přeji si, eh, přeji si pan profesor Bíle ještě vyjádřit, než budou muset promluvit další poslanci. Já bych struč, stručně řekl, že s velkou úlevou jsem si vyslechl, že komise nezrušila e, právo na další škody. E, to neodpovídá vysvětlujícímu memorandu, ale nám to tak vyhovuje. A pokud se týče digitálního obsahu na hmotném médiu. To je, myslím, velice eh, rozumný přístup, ale také se k tomu dá přistoupit jinak. Prostě stačí říci, že digitální obsah, eh, ať je dodáván jakkoliv, musí, obsah, musí odpovídat směrnici o digitálním obsahu. Čili může to být klidně zboží, to CD nebo DVD, ale stejně musí eh, vyhovovat té digitální směrnici, což možná trošku chybí. A teď si vemte, že máte stroj, ve kterém je také software a má umět komunikovat s jinými zařízeními. Já nevím, třeba moje lednička má být schopna komunikovat, nevím přesně čím. Čili tady si myslím, že opravdu v těchto případech eh, se to dá udělat lepším způsobem, nicméně ta myšlenka je dobrá. Pan Staudmeier. Ano, samozřejmě eh, software, embedded software, software, který je součástí stroje, to je samozřejmě eh, důležitá součást internetu věcí. My jsme o tom debatovali velmi velmi pečlivě a opatrně a myslím, že jsme dospěli k pragmatickému rozlišování. Ve směrnici říkáme, že tam, kde je nějaký embedded software, který je integrální součástí eh, zboží a jeho funkce je podřízená hlavní funkcionalitě zboží. Vemte si třeba eh, pračku, je tam software a účelem toho softwaru je to, aby to Eh, pračka prala. A myslím, že tak tomu přistupuje také eh, spotřebitel. Eh, jestliže se vám pračka pokazí, tak jdete za opravářem a řekněte, řekněte mu, zprav mi to. Takže my si myslíme, že pokud je to integrální součást stroje a podřízená plně fungování stroje, pak je to zboží. Ano, může se to změnit. Já jsem nedávno řídil eh, vozidlo Tesla. No to je nádherný software, ale stejně smyslem toho softwaru je podpořit hlavní funkci eh, vozu, to znamená přeprava. To se může změnit, eh, ale pak se to dostane pod digitální obsah. To, to ale je otázka e, eh, za naší budoucnosti. Zatím na těch příštích 15 let nám to vydrží tak, jak to máme a odpovídá to zdravému rozumu. Now take, uh, two other, uh, questions. Teď ještě e, další dvě otázky a odpověděl by potom jenom pan profesor Bíle. E, nejdříve pan Axel Foss, místo předseda svého výboru. Danke, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych ještě jednou se vrátil k digitálnímu prostředí. Máme momentálně již mnoho smluv, které se týkají poskytnutí službě jako protislužba, jsou zprostředkovány údaje. Pokud máme takovýto smluvní vztah, tak se ptám, jak by v takovémto případě mělo dojít jaksi k zrušení takovéhoto vztahu, protože není možné ty údaje poskytnout zpátky, protože ty údaje jsou jaksi spotřebovány. To je na jedné straně, na druhé straně máme spotřebu předmětu smlouvy, ale pokud ten předmět smlouvy již není potřebný nebo je defektní nebo jak bych to nazval, a chcete to celé vlastně zrušit, vrátit zpět, no tak v datovém světě to bude obtížné, Nebo tě ten spotřebitel těžko může převzít jaksi ty své údaje zpět, pokud dojde k zrušení smluvního vztahu. Takže já bych rád, abyste nám eh, o tom něco řekl. A ještě otázka pana Eh, Lord Oates eh, z sněmovny Lordů. Thank you, thank you. Um, I... Uh, Děkuji vám. Já samozřejmě hovořím sám za sebe, eh, nikoli za nikoho jiného, ale myslím si, že se dá říci, že Velká Británie tuto iniciativu komise jistě vítá. Je tady všem několik drobných problému. A něco z toho už zdůraznil pan profesor Bill. A sice jde o oblasti, kde tento návrh eh, by eh, oslabil stávající spotřebitelská práva eh, ve Velké Británii. A tak, jak to řekl pan profesor Bill, zejména právo na okamžité ukončení a také máme eh, ve Velké Británii šestileté období, eh, kdy je možné si stěžovat na nekonformitu. A tady Evropská komise předpokládá pouze dva roky. Takže já eh, předpokládám, že komise chápe, že pro nás by to bylo problematické. A také mám ještě jednu otázku, která se týká použití tohoto návrhu na eh, volný, tedy obsah zdarma. Eh, zajímalo by mě trošku více, jak komise chce zajistit, aby tyto návrhy byly přiměřené a aby nepoškodily eh, to co jsou inovativní, eh, i když nepříliš ziskové obchodní modely. A ještě tady máme třetí otázku od paní Gebhardt eh, z Evropského parlamentu. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za to, že jste pozvali také členy výboru IMKOLE. Já jsem také členka právního výboru, takže jsem jaksi tady eh, tak i tak v dobré situaci. Pro mě tady vyplývají tři velice důležité záležitosti z té diskuse, kterou právě vedeme. Ta jedna věc je to, že potřebujeme vysokou úroveň ochrany spotřebitele, protože chceme, aby občané vnívali evropskou ideu opět jako něco pozitivního. A na to, myslím, se musíme velmi zaměřit a velmi o to dbát. A jsem velmi vděčna za to, co řekl zástupce sněmovny lordů, právě já jsem bohužel to jméno neslyšela. On řekl, že v některých členských státech, v některých oblastech je již mnohem vyšší míra ochrany než to, co je obsaženo v návrhu. Tady máme samozřejmě dvě možnosti, jak tomu přistoupit. Za prvé řekneme, že vememe vždy tu nejvyšší možnou míru úroveň ochrany z toho státu, který ji má, převezmeme to, ale to, myslím, nemá šanci na to se prosadit. A nebo zvolíme tu druhou cestu, tu druhou možnost a uděláme takzvanou targeted harmonization nebo nějakou minimální harmonizaci na vysoké úrovně. Tedy tak, aby to právo, které v některých členských státech je vyšší, ta vyšší míra ochrany, aby zůstala zachována pro ten konkrétní stát. A další věc, pravidla Řím 1, která jsou pro spotřebitele výsost důležitá, ta by měla platit i v budoucnu. Což by ovšem nebylo, pokud bychom postupovali tak, jak navrhuje komise a měli plnou harmonizaci, neboť ta by Řím 1 zničila. Proto je třeba k tomu postupovat velice pozorně a opatrně. A třetí aspekt, to je otázka právní jistoty. Právní jistoty pro podniky, ale také pro spotřebitele samotné a e, je třeba tady zajistit, aby tady nedošlo k tomu nějakému chaosu, zmatku, že by mohlo dojít k situaci, že by například různé právo protilo pro hmotné produkty a pro nehmotné produkty. Nezávisle na tom, jak se nadefinujeme, i tady musíme být velmi opatrní a dobře si zvážit, jakou cestu zvolíme. A ve zprávě, kterou vypracovává paní Kala společně se mnou a kterou jsme tady přijali 19. ledna, jsme jasně řekli, že si nepřejeme, aby se to oddělovalo, že chceme mít stejné právo pro oba typy produktů, protože v opačném případě se dostaneme do skutečně velice obtížné situace. Představte si, že si někdo koupí pračku, na internetu anebo v kamenném obchodě a pokud by si to koupili tedy těmito dvěma různými způsoby, tak by pro tu stejnou pračku pratila různá plavidla. To není možné. To by bylo pro spotřebitele velice matoucí a také velmi obtížné pro malé a střední podniky. Větší podniky by s tím pravděpodobně měly méně potíží, ale právě malé a střední podniky ty potřebují právní jistotu a nemohou si dovolit eh, pokrač- pracovat v několika různých právních režimech podle toho, jakým způsobem své produkty prodávají. To jsou tedy ty tři aspekty, které podle mě jsou naprosto zásadní a je třeba, abychom je skutečně důkladně prodiskutovali. Děkuji. Prosím, můžete stručně odpovědět, eh, poněvadž my už eh, zase přetahujeme. A určitě ještě budou další možnosti se ptát. Tak eh, kdokoliv by si přál. Děkuji, stručně. Dříve otázka pana Fose. Údaje jako, tu pro, jako protislužba. Ano, to je správné. Není možné údaje data vracet zpátky. To nedává smysl. Proto směrnice říká, že ten, kdo něco nabízí, tak se vzdá dalšího užívání těch údajů. Tak ty údaje, které byly předány, ty může tedy využívat do té doby, než vyprší ta smlouva. Ale poté, co ta smlouva je ukončena, tak tyto údaje sice má, ale už je nesmí využívat a nesmí je předávat dál. To znamená, že z takovýchto údajů potom již nemůže získávat peníze, nemůže na nich vydělávat a dále. To, co podotkl Lord ze sněmovny Lordů. Když je ten eh, druhý eh, bod od Lorda Ouce, my souhlasíme s tím, že je těžké vysvětlit spotřebitelům ve Spojeném království, že by se tedy v těchto dvou bodech ta ochrana snížila. Ale musíme to vysvětlit prakticky. To znamená, když se díváme na to šestileté eh, období, no podle našich údajů, tak ten efekt je dost omezený. Máme za to, že pouze 1% britských spotřebitelů vůbec ví, že existuje toto šestileté období a podle eh, průzkum, který jsme dostali předtím, než byl návrh přijat, tak 53% britských občanů se domnívá, že právní záruka je jeden rok, 24 si myslí, že to jsou dva roky. Takže v jejich náhledu oni už se na to tak dívají a vnímají to tak, že to dává smysl. A věří, že eh, pro většinu těch hlavních Eh, takzvaných bílých a šedý, še, bílého šedého zboží, že jsou to dva roky. Jinak má to symbolickou hodnotu, my rozumíme, chápeme, ale musíme také vnímat to, že pravidla eh, směrnice o práv spotřebitele již dává tu, to právo eh, vrácení peněz dva týdny. Takže i tady by byla jenom malý rozdíl a spotřebitele ve většině, drtivé většině případů, se vrací za několik dní, nejpozději za týden. Ten třetí a čtvrtý týden z praktického hlediska už takový, eh, v tom už takový rozdíl není. A britští občané jsou velice pragmatičtí, takže já myslím, že to by byl způsob, jak to vysvětlit. Pokud jde o eh, přiměřenost u digitálního obsahu a dat a pak malá střední podniky, jistě toho, eh, to sdílíme, protože chceme podporovat inovace prostřednictvím malých startupů, malých firm, které vytvářejí inovace a pracovní příležitosti. A proto Oni to nejsou všechny údaje, které platí. Omezili jsme to, jsou to osobní údaje, ale nejsi, není to IP adresa, nejsou to metadata, e, není to, nejsou to žádné reklamy, které bychom museli, e, které bychom vnímali nebo že bychom něco museli sbírat, aby to fungovalo. Navigace třeba. Kromě toho, když se to používá k obchodnímu účelu. Takže je to poměrně dobře vymezená hranice a je to přiměřené. A v objektivních kritériích konformity, tak první kritérium, které se budeme muset zohlednit, je, že je rozdíl, jestli je to za peníze nebo za data. Myslím si, že celkově je to vyvážený přístup. Paní Gebhardt, vysoká míra ochrany spotřebitele. Ano, jsme, máme stejný názor jako vy, je to velmi důležité. Sama jste řekla, že ta nejvyšší míra ochrany by prostě neměla šanci na to se prosadit, to vidíme stejně. Problém minimální harmonizace spočívá prostě v tom, že nedosáhneme jednoho důležitého cíle té úpravy, totiž že nedokážeme a zajistit, aby podniky mohli prodávat své zboží na základě jednoho právního režimu. Toho bychom dosáhli pouze plnou harmonizací, tedy nezávisle na to, kde budeme mít tu úroveň minimální harmonizace. Vždycky budou členské státy, které budou nad tím, protože jinak by to byla ta nejvyšší možná míra ochrany a jak se sama řekla, to smysl nedává. Tedy minimální harmonizace je dobrá pro spotřebitele a my už máme velkou míru ochrany spotřebitele, ale pro podniky to nepřináší ten kýžený efekt, eh, který, by, který bychom si přáli. A co se týče těch pravidel Řím 1, tady asi došlo k nedorozumění. Pravidla Řím 1 budou i nadále uplatitelná. My je chceme uplatňovat. To je naprosto jasné. Jediný rozdíl je článek 6 odstavec 2, V tom té oblasti, která je plně harmonizovaná, ano, pak samozřejmě Řím jedna již neplatí, protože ta pravidla jsou tatáž, ale pak je nepotřebujeme. Pokud budeme mít pravda, pravidla harmonizovaná na vysoké úrovni, pak není důležité, zda 6 odstavec 2 bude mít důležitou praktickou roli nebo ne. Je důležité, abychom měli ten standard vysoký a to děláme. A dále právní jistota. Naprosto s vámi souhlasíme. Proto také komise jasně zdůraznila ve sdělení, které je k dispozici, že náš strategický cíl spočívá spočívá v tom, abychom měli jednotný právní rámec pro veškeré eh, kupní smlouvy, ať už je to tedy hmotné, ať je to offline či online. My prostě pouze takto, pokud tedy budeme postupovat, jak jsem řekl, tak můžeme dosáhnout našeho cíle. Děkuji. Ano. Profesor byl velmi stručně, prosím. Doktor Štartmaja a já, my bychom se mohli přijít celé hodiny, ale Eh, bylo by lepší dát čas dalším řečníkům, já se případně mohu vrátit potom k tomu. Eh, thank you very much indeed. There will be other opportunities. Jistě budou další příležitosti k diskuzi. A nyní dám slovo Vanese Max z Tilborské univerzity a panu Janu Smithovi z Maastrichtské univerzity, kteří mají společně 10 minut. Já vám velice děkuji. Bylo, bylo nám řečeno, že máme deset každý. Ano, deset každý. To byla má chyba. Já vám děkuji. Jmenuji se Vanessa Mack a učím eh, soukromé právo na univerzitě v Tilburgu a profesor Smith a já který jsme si chtěli eh, vyjádřit k některým specifičtějším ustanovením těch návrhů, rozdělili jsme si to mezi sebou, takže profesor Smith se bude vyjadřovat k tomu návrhu k prodeji online. A já se budu zaměřovat k digitál, na digitální obsah. Děkuji výboru za tuto příležitost tady eh, to, to odprezentovat. Myslím, že je, uvědomuje si, že je tu hodně věcí, o kterých se lze diskutovat tomu návrhu, takže zaměřím v té prezentaci jenom na pár z nich, pár věcí a pak eh, v dalších jenom poukážu na ten dokument um, informační. Těch pět specifických uh, otázek, na něž chci si zaměřit, ty jsou na tom slajdu. Některé z nich se již eh, objevily v otázkách a odpovědích, takže máme teď příležitost si něco z toho vyjasnit. Takže nejprve rozsah směrnice. Tato záležitost již eh, se objevila Věřím, že je to dobrý začátek, jak už profesor Bill řekl, abychom měli návrh k digitálnímu obsahu. Pakliže bychom měli něco, co bude i zabezpečeno z hlediska dalšího vývoje a s vysokou úrovní ochrany spotřebitele, eh, bude to velice užitečné pro jak spotřebitele, tak firmy v Evropě. Ale co to znamená zabezpečit něco z, budouc- z hlediska budoucnosti, čili future proof? V článek 2.1 u digitálního obsahu říká, že je definovan eh, třemi způsoby, každá je poměrně široká. První jsou data, která vznikají v digitální podobě, jako je video, audio, aplikace digitální hry a další software. A pak vidíme služby, které umožňují vytváření, zpracování a ukládání dat v digitální podobě. Čili to by se dalo nazvat vlastně cloud computing, to je jeden příklad. A dále služby umožňující sdílení jakýkoliv, jakoukoliv jinou interakci s daty v digitální formě, třeba na platformě sociálních médií. To vypadá dost široce a může to být připravené na budoucnost, ale e, říkám si, jak, nakolik je to praktické, tato definice. V jedné věci na kterou už tady po mé pravici eh, paní poukázala, nevím, jak se eh, jmenuje. Roz, pokud trváme na rozdílu mezi digitálním a fyzickým, zvláště v případě IoT, to znamená internetu věcí, tak um, pak eh, nevím, jestli tato stávající definice je průchodná. Tam se říká, že by se to nemělo vztahovat na digitální obsah, který je nějakým způsobem zapracován do nějakého zboží, jejich integrální součástí a jejich funkce jsou podřízené uh, funkcionalitě eh, těchto fyzických produktů. Právě třeba to auto, te, automobil Tesla, eh, který tu byl zmíněn jako příklad, kde je software, který je zapracován, který je eh, součástí nějakého produktu hmotného. Dalo by se říct, že někde to má větší tedy funkčnost tu hmotnou než digitální, ale já myslím, že není možné v každém případě uh, tuto eh, hranici jednoznačně vymezit a nebude to snadné pro spotřebitele. Třeba se podívejte na to, na auto Tesla. Jistě je to auto, funkce by měla být podřízená tomu, že se tím dá jezdit, ale je tam tak obrovné množství softwaru, že toto auto bez toho softwaru nemů, vůbec nemůže jet, nelze ho řídit bez toho. To je příklad e, situace, eh, kdy software je esenciální součástí e, toho produktu. A rozdíl mezi digitálním a obsah, obsahem a fyzickým produktem, nevím, jestli je ještě průchodný, pokud ne, tak řešení by bylo, mohlo být, že veškerý eh, digitální obsah by spadal pod směrnici a spotřebitelé by měli tuto ochranu ve všech těchto případech. Dalším řešením by mohlo být zavést specifická pravidla pro IoT. Eh, to by znamenalo eh, pracovat Eh, rozpracovat ještě, jak by tato pravidla měla vůbec vypadat. Kristiana Wendhoverst, která eh, také bude dnes hovořit, již eh, v tomto směru přinesla některé návrhy a já bych tedy pokázala na její práci k tomuto bodu. Další otázkou, kterou si kladu, která se týká definice, je, co se míní těmi údaji, těmi daty, která poskytne spotřebitel. Když se podíváme na data poskytnutá spotřebitelem, to může být také součást digitálního obsahu. A směrnice říká, že jsou to data, která byla aktivně poskytnuta spotřebitelem. Ale pokud vím teď od toho, co řekl pan doktor Standmeier, že se diskutovalo o tom, jak eh, dospět k nějakému vyváženému přístupu, možná je to součástí toho, ale proč jsou to pouze údaje aktivně poskytnuté? Nemůže to existovat i v případě dat, které nejsou aktivně poskytnutá IP adresy, metadata a data, která jsou nezbytná k tomu, aby ten digitální obsah fungoval. A co případy, kde dochází k přesunu i autorských práv, jako jsou třeba fotografie. Já nevím, jak eh, by článek 6.2 potom řešil tyto, eh, tato data, tyto údaje, jak by k ním přistupoval. Takže tolik definici digitálních obsahů. Myslím, že jsou to prvky, které se dají nějakým způsobem spravit, ale bude to asi vyžadovat určité vyladění um, znění. A e, dále, jak, říkali pan Foss, je důležité, já jsem přesvědčena, že eh, by bylo z hlediska ochrany spotřebitele tedy eh, důležité, aby tam byly zapracovány i eh, další smlouvy. Jedna z otázek, která mě napadá, je, co může například spotřebitel očekávat z hlediska ochrany v případě neschody digitálního obsahu bylo tu doporučeno, no, že pokud to bude zadarmo, ten digitální obsah, kdy se data budou dávána zadarmo, tedy pokud bude to, to tak očekávání, ehm, že spotřebitel může být nižší pro produkty zadarmo. Já si nejsem jistá, jestli toto je správné vyhodnocení, protože mnoho spotřebitelů si je vědomo, že když dává svá data, že to je velmi hodnotné. Takže i v těchto případech by měly mít stejnou míru ochrany. Možná je to váš záměr, pan Scharmeier o tom už něco řekl, ale myslím, že se zaslouží diskuzi. Když se podíváme na situaci, kdy byla dána tedy data místo peněz, tak co když e, chce někdo využít svého práva podle ochrany osobních údajů a stáhnout tato e, data. Mě by zajímalo, jestli smluvní řešení, které navrhuje směrnice, spadá, je v souladu s těmito právy, právo na zapomnění a podobně, jaké by to mělo mít smluvní dopady. Směrnice se zdá, že navrhuje ten, to právo na ukončení v těchto případech, vypovězení, je tu určité doporučení, že v takových případech už by ten, ta firma neměla mít právo ta data používat ale je to opravdu uh, smluvní uh, ukončení smlouvy. Možná, že by smlouva mohla dále existovat, to, že náš spotřebitel by nadále měl uh, ten svůj účet na sociálních médiích a pouze by z nich chtěl stáhnout veškeré fotografie. Aby to bylo, takže je to v souladu s eh, právy na ochranu osobních údajů, to je další otázka. Eh, další, třetí bod pouze stručně, protože profesor Víl už to tam hovořil, pravidla neschody eh, tohoto návrhu jsou mnohem nižší než ta prodejní. Nevím, jestli to dává smysl u, dig- u digitálního obsahu vzhledem k tomu, že takové produkty mají velmi technickou povahu abych preferovala řešení, kde by se klal větší důraz na statutární ochranu, spíše než smluvní e, pravidla e, pro e, dodavatele toho digitálního obsahu. Čtvrtý bod se týká jedné takové jedinečné záležitosti u digitálního obsahu, aby nejenom došlo ke zvrácení důkazního břemene, ale aby také spotřebitelé eh, mohli činit toho dodavatele zodpovědného po neomezenou, neomezenou dobu čas, neomezenou dobu. Jistě není to neomezená doba, protože existují eh, tedy i národní eh, lhuty promlčecí. A ale k tomu mám otázku. Proč směrnice nezavede vlastní promlčecí lhutu? V praxi se zdá velmi nepravděpodobné, že spotřebitelé budou činit eh, po dlouhé době dodavatele eh, o digitálního obsahu zodpovědným, protože se to vyvíjí tak rychle digitální obsah že spotřebitel nebude mít zájem o opravný prostředek za pět nebo šest let. A národní promlčecí lhuty už stanoví eh, lhuty. Proč tedy směrnice nemá pravidlo? Jakou by to mělo výhodu? Bylo, měli bychom jedno pravidlo, které bude platit všude, ve všech členských státech, stejně jako u té směrnice o prodeji online, že byla jedna úhrna promlčecí lhůta pro každou smlouvu. To by výrazně zvýšilo právní jistotu a tím by to přispělo ke splnění jednoho z cílů, a to e, zbavení se roz, roztříštěnosti e, právních systémů. Poslední pátý bod se týká očkodnění, k tomu jsem chtěla říct mnohem více, ale diskuze už mi vzala v něčem vítr z plachet. Takže plně souhlasím se s profesorem Bílem. By, bylo by sporné, kdyby se tu omezovala eh, možnost eh, žádat odškodnění, eh, pokud je to mimo ten digitální obsah, ale samozřejmě to můžeme řešit ještě v rámci otázek a odpovědí. Děkuji za pozornost. A nyní chci požádat pana Smice na 10 minut. Thank you very much, Chair. Um, and first of all, I would like to join my colleagues in thanking. Já děkuji eh, výboru Jiry za příležitost um, vás oslovit. Je mi potěš, nesmírným potěšením tu být. Nezaměřím se na ten na, eh, návrh k digi, digi, digitálnímu obsahu, ale 635 k eh, online prodeji zboží. Už máme evropská pravidla a Eh, smluvní nápravné prostředky, směrnice 9944 o prodeji spotřebního zboží. Od začátku chci říci, že tato směrnice je vnímána jako úspěšná, neboť poskytuje eh, spotřebiteli eh, velmi jasná práva, pokud jde o Eh, například snižování cen nebo navracení, nebo eh, eh, v případě těch defektních produktů, ať už ho koupili v obchodě nebo online. Implementace této směrnice před 15 lety vedla k mnoha změn právního řádu členských států, což není jenom v Německu, kde to byl takový poslední Eh, tedy velký puš změny, ale eh, i v mnoha dalších členských státech, které, které přijímaly nové zákony. A stávající návrh znovu bude členské státy nutit při, uspůsobovat svůj právní řád do značné míry. U toho návrhu, na který komentuji, tak tím se komise snaží dělat tři různé věci pro prodej na dálku pouze, čili ne prodej eh, z ruky do ruky, ale na dálku, tak se chce z, z, zlepšit z minimální na maximální harmonizaci ochranu spotřebitele. To může mít um, dva následky, které jsou eh, na tomto slajdu, k tomu se pak můžu vrátit dále. Je tu snaha změnit některá věcná pravidla eh, v případě těch eh, osmluvních opravných prostředků, a za třetí, komise chce vyjasnit stávající práva. Příklady opět jsou na slajdech. Po, v mých podrobných poznámkách, ty jsou v tom dokumentu, v té prezentaci, pokud jste si to stačili přečíst, tak vidíte, že se dívám pozitivně na ten třetí bod. To je vyjasnění stávajících práv. Myslím, že je to velmi užitečné. V praxi poměrně mnoho, které tu vidíte na slajdu, byly nejasné ve stávající směrnici a účetní dvůr měl možnost některé tyto body, ale ne všechny vyjasnit. <coughs> Čili ta jistota se zvýší, což je dobré. Pokud jde ovšem o ty další novinky, tak jsem kritičtější. Dovolte mi v nadcházejících sedmi minutách stručně poukázat na hlavní eh, kritiku formou doporučení vašemu výboru. Mám celkem čtyři body. První, a to je ten hlavní. Sníží ten návrh stávající komplexnost práva? Komise zdůrazňuje, že obchodníci musí mít možnost potřebitelům prodávat na základě stejných smluvních podmínek, ale tak tomu zatím není. Eh, firma, která funguje v členském státu A a chce někomu prodávat v členském státě B, musí využívat velmi nákladnou právní pomoc, aby věděla, co musí ještě splnit nad eh, minimální rámec, eh, který je v té směrnici o prodej, spotřebitelském prodeji. Takže já jsem trošku skeptický v tomto Eh, jistě tohle by mohlo přispět, eh, pokud jde o snížení komplexnosti, ale jsou tu dva hlavní důvody k pochybnosti. První důvod pochybnosti je, že tento návrh stále ponechává mnoho témat stranou, které jsou relevantní pro prodejce. Ty byly součástí návrhu z roku 2011 toho společného prodejního zákona, včetně práv o dodání, platbě a odškodnění v případě neschody eh, včetně tedy ještě pravidel o obsahu a formě té smlouvy. Tady stejně se budou muset prodejci ještě ohlížet na národní právo. A druhý důvod, ten ještě závažnější, ten samotný návrh ještě přispívá ke stávající fragmentárnosti, protože řeší pouze prodej na dálku a e, z rozsahu vylučuje ehm, některé ehm, online smlouvy z toho stávajícího režimu 94, ehm, který se na ně zatím vztahuje. To znamená, že se budou používat různé kanály teď, a na které budou platit jiná ustanovení. Takže i v tomto případě nemáme stejné smlouvy pro prodej eh, přímo v obchodě a na dálku, vzhledem k tomu, že budou různé návrhy, které to budou zpracovat budoucí regulační rámec by tedy vypadal takovýmto způsobem. Ten základ je, že v případě eh, prodeje přímo v obchodě to bude pokrývat eh, směrnice o eh, prodeji spotřebitele, minimální harmonizace národní právo. V případě prodeje na dálku to bude spadat pod návrh 635, bude platit maximální harmonizace a národní e, právo. A pak bude ještě 634 pro digitální obsah. Pokud se mě ptáte, jaké doporučení, pokud je o změny stávajícího návrhu, tak ta doporučení jsou tato. E, prodej e, v obchodě, to zná přímo od osoby k osobě, by měla být součástí návrhu. Druhý návrh podrobnější soubor ustanovení, které zahrnou i další aspekty eh, smluv spotřebitelských, včetně očkodnění. A za třetí C, je mi líto, že to musím říkat, ale nejsem politik, jsem nezávislý expert, takže to řeknu. Z hlediska snížení komplexnosti a z hlediska implementace v členských státech si pořád říkám, jestli by nestálo za to se zamyslet ještě jednou nad volbou nástroje nařízení nebo eh, volit, volitelný e, nástroj, není, není to lepší volba. Mně se zdá, že tyto návrhy totiž svědčí o nízkých ambicích. Možná teď je čas nízkých ambic, ale stejně jako v roce 1999 e, eh, členské státy budou čelit velkým nákladům implementace, protože to bude do jádra práva soukromého, takže to musí stát za to. A další body se týkají eh, těch eh, věcných pravidel, ty se týkají dopadu eh, transformace stávajících práv do režimu maximální harmonizace, období, po něž může být činěn obchodník zodpovědným za nedostatek schody, kdy se z těch stávajících dvou let stane max, maximální harmonizace, to je velká změna. Že to znamená, že ta zboží musí mít kvality, tedy která spotřebitel očekává a je pravda, že existuje řada zboží, která by měla vydržet mnohem déle než dva roky. Když si koupím ledničku eh, nebo nějakou spotřební elektroniku nebo něco, tak pak často po dvou letech mohu čelit nějakému defektu ještě eh, později. Takže tam proč by to nemohlo být delší, tři, čtyři roky. U těchto trvanlivých produktů, ty nejsou většinou kupovány online, eh, ale tomu taky tak nutně nemusí být. Takže já myslím, že by neměla být žádná maximální harmonizace v článku 14 tohoto návrhu. Třetí bod se, ještě mám minutku, se týká ukončení a nebudu říkat nic dalšího k možnosti ukončení i v případě drobnějšího defektu, ale řeknu, že tu chybí pravidlo o jiných očkodněních kromě ukončení. V řadě případů je tu velký nedostatek eh, schody a, ale co když třeba ten spotřebitel se rozhodne ukončit e, tu smlouvu, ale může si koupit jiný produkt jinde pouze za vyšší cenu? Tak pak bude nutno konzultovat národní právo, aby se určilo, do jaké míry má očkodnit toho spotřebitele za tuto, schodu, za tuto škodu. A, a eh, já tedy nevím, jestli je úplně přesvědčivé, že komise říká, že v tomto případě není potřeba to harmonizovat. Čili dejte tam ještě něco k očkodnění v případě ukončení a v případě digitálního obsahu to je takové ustanovení. Ponechám stranou svůj poslední bod a jenom uzavřu tím, že řeknu, že si samozřejmě nesmírně cením návrhu komise a úsilí komise ale domnívám se, že návrh by měl pokrýt ještě více, pokud chce dostat ambici zjednodušení stávajícího právního rámce. Děkuji. Thank you, professor Smith. Děkuji, pane profesore, za vaše poznámky. A teď máme opět zhruba 10 minut na debatu, než přistoupíme k dalšímu tématu. Rozhlížím se, zda by se někdo chtěl na něco zeptat. Mr. Foss. Pan Foss. Wenn ich noch mal auf die já bych se rád ještě vrátil na ty smlouvy s digitálním obsahem, vrátil bych k těmto smlouvám, kde jako protislužbu službu dávám ty údaje své k dispozici místo peněz. Uh, já eh, se tady ptám, povaha takové smlouvy, je to stále ještě kupní smlouva, anebo je to vlastně smlouva o výměně? A vyplývaly by z toho různé právní důsledky? Pokud bychom to takhle tedy na to hleděli, buď v jednom případě, že to je koupě a v druhém případě, že to je výměna, já bych rád na ten problém upozornil, neboť vždy podstatě máme jednu měnu, kterou platíme. Ano, říkáme, že data jsou novou měnou, novými penězi, zejména v digitálním kontextu, ale z politického hlediska je to poněkud ožehavé, pokud svou vlastní měnu najednou tady měníme na jinou. Takže se ptám, není ta povaha té smlouvy spíš tedy ona výměna a nevyplývaly by z toho jiné právní důsledky právě tady v tom digitálním kontextu než skupní smlouvy? Paní Gebhardt. Děkuji, chtěla bych poděkovat oběma expertům za skutečně velice jasné prezentace, které byly velice dobře předneseny, připraveny. To není situace, kterou máme vždy, proto bych to ráda skutečně velmi podtrhla. Ale nedokážu si odpustit jednu poznámku panu Staudenmajerovi. Řím 1 je zcela důležitá smlouva pro spotřebitele a zadními vrátky takto se snažit nahradit či jak si učinit zastaralou. To je skutečně šachový tah, který se mi nejlíbí ze strany Evropské komise a Řím 1 patří k AKI Evropské unie, takže on, byste si měl svou argumentaci ještě jednou dobře zvážit. A k tomu, co jsme si zde vyslechli. A je to taková otázka z mé strany na, obě, na oba experty. Otázka dat jakožto měny, peněz, skutečně to se mi velmi nelíbí, protože data jsou mnohem více než peníze. E, tvoří také určitý druh identity člověka. A pokud takovéto data, údaje předá jiným, tak samozřejmě jim tím předává i moc nad svou vlastní osobu a proto bych velmi opatrně v této věci postupovala a musíme se vyhnout všemu, co by vehlo k tomu, že bychom užívali data jako peníze. To je pro mě zásada, která je naprosto důležitá, esenciální, protože kdo má data, údaje o lidech, ten má moc nad těmito lidmi. A to není zanedbatelná otázka. Proto bych se vás ráda ještě zeptala, neboť jste o tom také hovořil. Teď bohužel jsem si poznamenala tolik věcí, že to není, už přesně nevím, kdy jste to řekli, ale paní Mak, tady bych se chtěla také zeptat, zda byste takové ty pochyby, které se tady nadnesla, které se týkají toho, co jsem řekla, nám mohla ještě rozvinout. Takže nyní krátká otázka ještě. Já jenom tady souhlasím s tím, co eh, řekla paní Kebardová o kvalitě prezentací. Je to pro nás velmi užitečné. Měla bych doplňující otázka na profesora Markéza. Není jasné, jestli eh, také ta práva na ochranu dat mohou být uplatněna tam, kde se nejedná o osobní data. A také eh, jaká je eh, situace v oblasti, kdy nikdo nemůže používat moje data. Já si dám fotografie na Facebook například, čímž exkluzivní práva na ně mají má eh, Facebook a potom tedy já si vynutím, aby ty fotografie byly vymazány. To znamená, že eh, tady de facto, co tady mi nikdo nevrací žádná data, ta data prostě jenom přestávají, eh, přestávají existovat. Eh, mohli by prosím naši dva eh, skvělí řečníci odpovědět na naše otázky. Děkuji vám za otázky. Eh, budu stručná. Tak. Otázka, zda digitální obsah by neměl být spíše vnímán jako jakousi výměna eh, spíše než eh, prodej. Mm, to si budeme muset rozhodnout komise. Podle mě by to bylo poněkud zvláštní, kdyby spotřebitel vůči eh, firmě pozval nějaký změný, směnný obchod. A pokud se týče právních důsledků, nejdůležitější tady je to, jaká očekávání spotřebitel má. A ono to e, e, souvisí s otázkou paní Gebhardt, pokud se týče hodnoty dat. Já osobně si myslím, že data, jak říkáte, jsou pro e, lidi velmi důležitá a dávají určitou moc nad dotyčným člověkem a možná z tohoto hlediska te. Eh, kritéria konformity by měla eh, říkat, že eh, spotřebitelé by měli mít vysoká očekávání na to, co za svá data dostanou. A to je potom otázka, jestli tedy pravidla pro konformitu by měla Eh, přičnout nějakou hodnotu datům. A na druhé straně je tady eh, ochrana eh, dat, kterou jsou ochrání spotřebitelé. No a poslední otázka k transferu copyrightu. Já skutečně bychom, si myslím, že bychom neměli umožnit žádné mezery v zákoně. A mělo by být tedy jasné, jaké typy dat tedy spadají pod tuto ochranu života. To pravidla zatím to není vyjasněné. Děkuji. Eh, Já k tomu nemohu moc eh, dodat. Je to samozřejmě velmi důležitá otázka, otázka těch definic. Já k tomu můžu říct jedině tolik, že musí být naprosto jasné, eh, jaká časová období jsou Eh, pokrytá konkrétním návrhem a to samozřejmě je na komisi, aby za to odpověděla. Děkujem. Eh, pan doktor Staudenmayer ještě na minutku. Děkuji. Otázka. Za to bude směna, či koupíme, schválně to nekvalifikujeme, tu, ten typ smlouvy. O co jde, aby členské státy aplifikovaly práva spotřebitelů, tedy je to na nich, aby si kvalifikovali povahu té smlouvy podle svých národních pravidel. My do toho nechceme zasahovat. Ale naprosto s vámi souhlasím také s paní Gebhardt. Souhlasím s tím, jak významná data jsou. Já jsem to vysvětlil. Údaje jsou samozřejmě něco jiného než vlastní peníze. A co pokrývá směrnice? A to je otázka, eh, odpověď na otázku paní Redy. Ta pokrývá to, že se platí penězi tedy v té měně, v euru, ale také virtuální peníze to pokrývá jako bitcoiny. A údaje. Ano, data nejsou to tež co peníze, ale jsou jakousi protislužbou. Někdo dává něco za něco. A takže tady jsou dvě oblasti práva. My pocházíme, jdeme tedy z té, z té oblasti uh, právo koupně. Chceme, aby tady byla ekvivalence mezi tím, co se tedy poskytne a co se za to dá. Ale samozřejmě ochrana údajů musí platit nadále, protože to je ta, to je ta oblast základních práv a to je přesně ten problém, o kterém hovořila paní Gebhardt, totiž otázka, zda mám moc nad částmi své vlastní osoby. To má platit i nadále a bude to platit i nadále. A to jsou ta práva, která vyplývají ze samotné směrnice o ochraně údajů. A pak user generated content, to platí pro jiný typ údajů, například fotografie, tedy ta, ten obsah, který si vytvoří uživatel sám, když například mám fotografii a dávám si do cloudu, hm, je to nějaká fotografie, ovšem ne mé osobně, například hora. Já si tady udělám eh, fotografii hory a nemůže to být propojeno se mnou, protože to platí jakožto za tu protislužbu, to protiplnění, protože vlastně ten poskytovatel může tento eh, obrázek použít pro svou reklamu. A toto tady všechno platí a spadá to do směrnice. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. A nyní dostane slovo profesor eh, Benedikt fová eh, z Univerzity Pantheon Dasa z Paříž. Máte slovo, madam. Thank you very much. Um, thank you. Děkuji. A děkuji za tuto příležitost pohovořit dnes odpoledne. A má prezentace bude velmi stručná mám pohovořit o eh, nápravných prostředcích a konkrétně o ukončení kontraktu na dodávku digitálního obsahu a také o modifikací takovýchto smluv. Já tedy se zaměřím na eh, specifiky té směrnice a to jsou články 13, 15 a 16. Can you help me? <laughs> okay. Um, you will soon have the presentation. Vidíme to v prezentaci. Článek 13, eh, termination, neboli ukončení. A já bych k tomu chtěla říct, že toto je zavádějící, protože ten pojem termination eh, se zde používá jako nápravné opatření eh, pro to, že smě, smě, smlouva neodpovídá požadavkům. Pak tady máme článek 16 a tam jsou dlouhodobé kontrakty a tam se ukončuje v jiném případě. Není tam ani změna, ani nedodržení smlouvy. Čili pokud spotřebitel není spokojen, pak může použít článek 13, ale také článek 16 ale to až po 12 měsících, jak vidíme později. Druhý bod. Článek 13 o končení je třeba vnímat spolu s článkem 11, který se eh, nazývá eh, náprava pro za nedodání nebo náhrada za dodání Čili pokud dodavatel nedodává, máte právo okamžitě ukončit, vypovědět eh, smlouvu, což je normální věc. Článek 13. Eh, to je něco úplně jiného, poněvadž tady nejde o nedodání, ale o eh, dodání ne v souladu se smlouvou. To znamená, že potom už je to nápravný krok druhého stupně. To znamená, že eh, eh, pokud tedy eh, ta dodávka neodpovídá specifikaci smlouvy, tak teprve potom lze ji vypovědět. No a toto je vhodné v zemích, kde není žádná hierarchie nápravných kroků, což je třeba případ Velké Británie. Čili pokud eh, otázka je, jestli eh, tady skutečně má být taková hierarchie nápravných kroků. A otázka je, jestli máme rozlišovat mezi eh, eh, plněním neodpovídajícím specifikacím a absolutním neplněním. Eh, pokud tedy máme vadné plnění, které se téměř jedná neplnění, pak by tedy eh, skutečně mohl spotřebitel vypovědět smlouvu podle článku 11. Čili eh, potřebujeme tedy jasnou dělící linii mezi články 11 a 13 a myslím si, že by bylo vhodné, eh, kdyby spotřebitel směl okamžitě vypovědět smlouvu v případě závažného neplnění specifikací smlouvy anebo úplného neplnění. Pak by tedy ta hierarchie tím pádem zmizla a e, to vlastně odpovídá tomu, co řekl pan profesor Bíle dříve. E, pak tedy se podívejme na článek 13, který je tedy o vypovídání smlouv a to je třeba vnímat v souladu s články 12 a 5. 12 to jsou možné nápravy v případě vadného plnění a e, tam se říká, že spotřebitel smí vypovědět smlouvu pouze tehdy, e, když e, ta vadnost jí znamená nedostatečnou funkci, nedostatečnou interoperabilitu nebo závažné vady v digitálním obsahu takže to je 12.5. Eh, eh, no a když ne, tak potom máme článek 13, který je docela dlouhý a ten umožňuje ukončit smlouvu písemnou výpovědí, což může být novinka v některých zemích, ale ne, není jich mnoho. Protože eh, v mnohých zemích se, nebo v některých zemích je možná výpověď pouze soudní cestou. Třeba ve Francii to tak je. A my teď eh, zavádíme nově tu písemnou vypověď, eh, což tedy bude platit eh, a od října bude platit také jednostranná výpověď. Myslím si, že může docházet k potížím mezi těmi dvěma způsoby výpovědi písemně nebo soudně. Směrnice to neřeší. Čili v podstatě je to Eh, plná harmonizace, nicméně tento bod zůstává v rukou členských zemí a to znamená, že to soudní eh, vypovězení smlouvy je možné. Další bod, který se zde neřeší, jakým způsobem vypovědět smlouvu a v jakých lhůtách. Je, to předpokládám, eh, vědomá volba komise nezacházet příliš do detailů ale myslím si, že alespoň pár detailů, určitá míra detailů by se tady měla objevit, eh, zejména pokud se týče lhůty pro podání výpovědi smlouvy. K článku 16 není právo výpovědi dlouhodobých smluv. Eh, myslím, že tady to je také poněkud zavádějící. Pokud máte kontrakt, tak samozřejmě je možné ho vypovědět. A de facto nikdo vás nemůže zavázat na věčné časy nějakou smlouvou. A tady eh, se třeba může říci, že spotřebitel nesmí vypovědět smlouvu dříve než po 12 měsících. Já myslím, že to je důležité pro ty, eh, kteří se zabývají právě spotřebitelů. Eh, můžete se tedy ptát, proč pokud eh, plnění není dostatečné nebo správné, eh, je výpověď možná až po 12 měsících. Důvodem je to, že například dostanete v rámci kontraktu nějaké zboží, třeba telefon. Ale pak je třeba rozlišit mezi smlouvami, Eh, kde kromě toho obsahu dostanete taky nějakou, nějaký předmět a tím eh, je to, eh, začíná běžet těch 12 měsíců a mezi smluvami, které jsou pouze na digitální obsah. A já opravdu nevím, proč tedy byste potom měli zůstávat v té smlouvě povinně 12 měsíců. Čili e, toto je třeba vzít v úvahu a také se mně zdá, že těch 12 měsíců, jestli je to tedy kritérium e, té dlouhé smlouvy, já nevím, jestli to můžeme takto definovat. Či to chce vyjasnit. No a na závěr bych řekla ještě několik e, slov k článku 15, což jsou Eh, změny digitálního obsahu. A de facto eh, je to změna digitálního obsahu ze strany dodavatele, nikoli spotřebitele. Čili dodavatel má právo upravit dodaný obsah. A to je celkem pochopitelné, poněvadž eh, věci jsou rychle proměnlivé. Ovšem otázka je, Eh, kolik moci je dáváno dodavatelům eh, článkem 15. Jestli náhodou eh, to, to jednostranné právo modifikace obsahu není příliš, příliš velké. Otázka je, jestli článek 15 má platit, pokud je nabídnut eh, spotřebiteli upgrade. To taky může být nebezpečné, čili není to jasné, jak to tady má být. No a kromě toho, myslím si, že toto jsou velice důležité věci a na první čtení také obtížné pochopitelné. Možná je to také tím, že eh, v těch nadpisech a podnadpisech možná není dostatečně rozlišeno, v čem spočívají rozdíly třeba mezi články 11, eh, 15 eh, a 16. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh, now... Děkuji. A teď můžeme věnovat asi 10 minut debatou. Já bych eh, tentokrát chtěla říct, že jsme zde nejenom poslanci za Evropský parlament a za národní parlamenty, ale také eh, jsou zde také další zainteresované strany. Takže třeba mě zajímalo, eh, zda paní Bacha z BEUC anebo paní Mainz z hospodářské komory eh, Rakouska eh, by se možná chtěli vyjádřit. Paní Bachl možná? Yes, thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám, paní a pánové poslanci, že naší organizaci BUC umožňujete přispět k tomuto zajímavému workshopu. Zaznělo tady mnoho zajímavého a důležitého, nevím, kolik mám času. Pokusím se být velmi stručná a jenom vyjádřit ty hlavní eh, věci, které nám leží na srdci. Stručně řečeno, v principu vítáme eh, posun od dobrovolné harmonizace ke klasické tradiční harmonizaci směrnicí s tímto přístupem nemáme problém. Problém ovšem máme eh, s tím faktem plné harmonizace, která se týká také národních eh, zákonů, které jdou za povinnou míru ochrany. A to už bylo zmíněno že eh, v některých zemích dojde de facto k oslabení práv spotřebitelů a to nejsou žádné drobnosti, jsou to zásadní práva, která jsou tradiční a dlouhodobě známá. K tomu se ještě vrátím. Další bod, který chci zdůraznit, domníváme se, že komise poněkud eh, přehání dopad eh, nařízení Řím 1 na spotřebitelský eh, režim když říká, že e, obchodníci si musí prostudovat národní legislativu a přizpůsobit se místním podmínkům, než začnou prodávat. Já myslím, že to tak není, ani z právního, ani z praktického hlediska. My víme, že e, nařízení Řím 1 umožňuje e, volbu práva v rámci smlouvy. Takže myslím si, že ty praktické aspekty, a to také akademický sektor občas zmiňuje, eh, ty praktické aspekty asi nejsou takové, jaké si komise slibuje a asi to nebude mít vliv na zvýšení přeshraničního obchodu. Čili my bychom si měli být vědomi tady toho, co, čeho se musí spotřebitel vstát, aby mohl mít jiné výhody a také eh, dopad na, na prodejce. Pan Staudemeyer mě poněkud eh, překvapil, eh, protože ve Velké eh, Británii je to jenom asi 1% spotřebitelů, kteří vědí, že ještě po šesti letech mohou reklamovat vadné zboží. Já Eh, tedy eh, se, pokud někdo nezná svá práva, to, znamená, to neznamená, že by je neměl mít. Nicméně uvedu vám některá čísla. 51% eh, spotřebitelů ve Velké Británii si myslí, že jejich práva vůči produktu a jeho vlastnostem by měla trvat po celou eh, přiměřenou dobu fungování tohoto eh, produktu. Prostě koupíte si pračku a nečekáte, že po dvou letech se vám rozpadne. Ve Velké Británii je ombudsman eh, pro nábytek obsahl 13 procent stížností eh, eh, od spotřebitelů, kteří po dvou letech eh, si už nemohou stěžovat na nekvalitu nábytku. A pak je tady ještě fragmentace mezi online a offline a tyto návrhy by byly ještě více matoucí, poněvadž bychom měli v různých zemích různé pravidla online a různá pro offline. 80% spotřebitelů říká, eh, že pokud v obchodě nakoupí a jsou lépe chráněni, eh, tak už nikdy více nebudou nakupovat eh, online. Čili toto je pro lepší porozumění, jak to vnímá spotřebitel, pokud by to dopadlo tak, jak je to i Děkuji. Paní Mainz, můžete být prosím poněkud stručnější, poněvadž máme tady ještě další dvě otázky. Máme pouze pět minut. Děkuji, pokusím se o stručnost. Všeobecně k právu ochrany spotřebitelů. Momentálně je tomu čas že, tak, že to právo na evropské úrovni společně s národním právem je v podstatě neproniknutelné ani pro experty. Je to chaos, chaos různých informačních povinností, pravidel v různých směrnicích a malé a střední podniky jsou naprosto přetíženi. Před dvěma lety eh, vstoupila platnost směrnice o právech spotřebitele, které se eh, podniky musely přizpůsobit a cílem této směrnice bylo vlastně nastartovat a podpořit elektronické obchodování. Pak se tady hovořilo o AD, ODR, ty systémy um, řešení sporů a mělo to fungovat někdy. Na toto opatření, toto opatření mělo také za cíl podpořit elektronické obchodování. A pak jsme měli e, směrnice prodeje na kupu nákupu spotřebitelského zboží. To mělo po celé Evropě zajistit jistou úroveň ochrany spotřebitelů a já si myslím, že protože ta stávající pravidla, to stávající právo je tak komplexní, tak bychom možná měli na místo nové legislativní iniciativy nejdříve provést fundované hodnocení stávajícího právního systému. A k aspektu úrovně spotřeb, ochrany spotřebitele, tak tady já stále slychám, že je třeba vytv, podpořit práva spotřebitelů, že úroveň se snižovat nikde nesmí. Ale mohu vám říci, že jsem hovořila s mnoha podnikateli, hovořila jsem s nimi o směrnici o právech spotřebitele a o výsledcích, respektive těch povinnostech, které se e, vyplývají z ní pro prodej na dálku a také pro smlouvy, které byly uzavřeny mimo prodejní prostor prostoj, po, po prostory, promiňte. A musím říct, že ty podnikatele jsou toho názoru ve velké míře, že ta pravidla, ty úprava, která se vytvořila v poslední době, je pro podnikatele je nespravedlivá jde prostě proti ním, že tady nedošlo k tomu, že by se nalezla nějaká rozumná vyváženost. A my tady čelíme nebo jsme svědky spirály, která vede směrem dolů. A tady je skutečně oprávněná obava, že nehledě na těch závažných eh, eh, na tom závažné zhoršení, které pojde na úkor podnikatelů, které jsou nyní obsaženy v návrhu směrnice, například to, že se tady bez uh, až čtyřnásobně z, zvyšuje ta lhůta, která se týká té vady právě tím, že tady je snaha to maximálně harmonizovat. A tato snaha vede také k tomu, že se velmi, velmi posiluje právo spotřebitele. Je to taková spirála směrem nahoru, co se týče úrovně ochrany. A podniky se toho skutečně bojí. A ještě jedna věc. Čím přísnější budou ta kritéria zákona, tím méně možností budou mít podniky pro to, aby vlastně z vlastní iniciativy si pěstovali důvěru spotřebitele klienta, protože čím přísnější budou zákony, tím méně vstřícnosti podniky mohou ucházet sami za sebe, takže tím vlastně zasahujeme do svobody podnikání, která je i v listině základních práv. My vlastně musíme poskytnout podnikům jak, nějaký manevrovací prostor. Děkuji. Mám tu dva, dvě žádosti o dotaz. Pan Le Breton je první, prosím stručně. Děkuji, pane předsedo. Rád bych položil dva rychlé dotazy. Paní profesorce, prosím vás, jenom ještě úvodem. Pokaždé, když pozveme francouze, tak mluví anglicky. Já doufám, že, jim, že je parlament neinstruuje v tomto směru. Francouzština je tak krásný jazyk. A teď k obsahu. Takže první kritizovala článek 11 a 13, které se špatně doplňují. Jeden se používá eh, vypovězení v případě nedodání, další se týká neschody. Ale co navrhujete? Přepsání těchto článků nebo jejich sloučení do jednoho článku? A druhá otázka, možná důležitější, k článku 15. Vy jste správně Eh, řekla, že to dává příliš mnoho práv dodavatelům a právo jednostranně měnit obsah smlouvy. Nemyslíte si, že je to proti základním principům francouzského občanského zákazníku? Děkuji. A nyní Lord Oates. Jenom otázky, stručné otázky týkající se tedy neschody. Proč máte za to, že by nemohla být volba nápravných eh, prostředků proti hierarchii? A pak ve vztahu k opravám, že, by ne, že proč nemůže být nějaký jasný limit k tomu eh, procesu Um, opravy a, a náhrady, aby byla určitá jistota pro spotřebitele, že se eh, ne, nebudou chyceni v určité pasti nějakého neomezeného nekonečného cyklu. Prosím o stručné odpovědi. Děkuji. Děkuji. Já vás chci ujistit, že parlament mi řekl, že mohu se vyjadřit francouzsky, ale přípravná, eh, čas na přípravu byl krátký a protože jsem anglicky pracovala na technickém anglickém textu, tak se mi pak zdálo jednodušší se vyjadřovat anglicky k tomuto textu, protože eh, ono to vždycky není snadné si to připravit potom ještě v překladu. Ale každopádně se mi lépe mluví e, francouzsky. Pokud jde o jedenáctku a třináctku, tak jste přesně pochopil, co jsem chtěla eh, říct. Bylo by dobré to přepsat, přeformulovat, abychom združili pod eh, článek 11 ty případy, eh, v nichž chybí schoda, selhání konformity, tedy jak tomu říkáme francouzsky, ty vážnější případy, anebo můžeme jít ještě dále, jak řekl profesor Bill, úplně zrušit tu hierarchii. Pokud zrušíme hierarchii, kterou eh, nám stanoví článek 12, tak už nepotřebujeme článek 11, protože v takovém případě existuje možnost ukončení smlouvy okamžitě bez ohledu na charakter eh, té chyby, ať už je to úplné nedodání nebo jenom nějaká neschoda. Takže to je řešení, které by bylo nejvíce ve shodě eh, se smluvním právem v našem pojetí. Možná to ovšem Eh, není v souladu s určitými vnitřními eh, záměry, pokyny eh, a právem, koherencí tedy evropského práva ale eh, je pravda, že eh, by možná bylo potřeba to nějakým způsobem omezit, protože jinak je možné, že eh, lidé potom se mohou skutečně očekávat na neustále diskuze o tom, jestli je to nedostatek dodání, a nebo absenci dodání, a nebo pouze neschoda. A proč nedá to právo ukončení um, smlouvy spotřebiteli, tedy okamžitě, bezprostředně. Ono to přece v momentě, kdy už ten produkt neexistuje, tak to příliš mnoho nesto, nestojí ho dodat. A přitom bychom mohli dát toto právo okamžitého zrušení, takže já jsem z toho hlediska kritická, pokud jde o článek 16. A pokud jde o článek 15, ano, tady eh, máme základní princip francouzského práva v našem občanském zákonníku, který byl jasně eh, oznámen i minulý týden v rámci změny eh, občanského práva. Teď je to článek 1103. Ovšem, tady se nacházíme jaksi v situaci, kdy se situace velmi rychle vyvíjí, mění, je potřeba mít možnost to rychle aktualizovat. A to je něco, co musíme mít na paměti, a co bylo zohledněno právě v článku 15. Jediná má obava je, aby za tímto takzvaně neutrálním, um, uh, neutrální úpravou uh, digitálního obsahu jsme něco neschovali. Je to prostě jednostranné eh, právo dáno pouze eh, dodavateli. Je potřeba jasně eh, vymezit, za jakých podmínek je možno ho využít. A myslím si, že bychom mohli jít trochu dál, dál trošku vytěčí záruky spotřebiteli. A e, pokud jde na otázku Lorda e, Ouce, tak tu jsem bohužel zapomněla. Lord Oates, can you repeat? E, můžete prosím zopakovat váš dotaz? Nejlíp, nejlíp, nejlíp francouz, nejlépe francouzsky. Uh, No ale pokud se o to pokusím, bude velmi těžké mi rozumět. Poslední dotaz byl, proč nemůžeme stanovit jasný limit na počet eh, náhrad a oprav, aby měl spotřebitel určitou právní jistotu. Já myslím, že to je spíš otázka na komisi. 30 sekund, prosím. Děkuji, pane předsedo. Máme limit, ale je to uspůsobeno různým, produk, jiným, různým produktům, protože to závisí na produktu. Je to uh, fén, uh, nebo lednička, nebo počítač. Že musí to být v rozumném čase na základě určité eh, koncepce, která přechází, je převzata ze zvykového práva. Ale uh, také říkáme v jasném ustanovení, že spotřebitelé by neměli být podrobeni opakovaným pokusům o opravu. Jakmile se to překročí, tak mohou přejít k ukončení smlouvy. A mohla, možná bych mohl odpovědět ještě na první otázku Lordauce, a to proč tam není volba těch na prostředků a místo nich hierarchie. No hierarchie je něco, co 20 členských států implementovalo v rámci prodejní směrnice a to je určitý náznak toho, že to prokázalo svou hodnotu v praxi. Ale máme také nedávna, eh, nedávné spotřebitelské údaje, kdy 77% spotřebitelů v celé Evropě souhlasilo s tím, že je rozumné, aby existoval nej, nejprve snaha eh, spotřebitele opravit a nahradit a potom teprve vrátit peníze, proto je tam ta hierarchie. Děkuji. A v neposlední řadě Christiane Fenderhorst z Evropského eh, institutu právního ve Vídni. Pokud můžete pod 15 minut, ideální by bylo 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Je mi velkou ctí, že mohu ukončit váš workshop a sumarizovat eh, to hlavní, co zde zaznělo. Zde šlo o dva návrhy směrnic, eh, které předložila komise eh, v rámci návrhu společného obchodního práva v Eh, Evropské unii, což ovšem bylo nakonec staženo. Eh, cíle ovšem zůstaly stejné. Chceme podpořit přeshraniční obchod, chceme vytvořit prostředí příznivé pro biznis a zároveň si přejeme vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a chceme něco, co bude také technologicky neutrálně eh, přísnivé pro spotřebitele a vydrží nám další dobu. A zdá se, že tento cíl eh, toho se nám nepodařilo dosáhnout. Na tom se shodli prakticky všichni. A pokud jsem rozuměla tomu eh, tenoru, který tady zazněl, tak všichni se vyjadřovali pozitivně v tom, že komise eh, začíná de facto od začátku, eh, pokud se týče smluvního práva. Hodně se, se soustředujeme na digitální e, stránku, abychom tedy skutečně realizovali společný digitální trh. Je to ovšem nadále probíhající legislativní proces, což by měla být příležitost na další zlepšování e, navržených úprav a napravovat nedostatky. A mnozí, vlastně všichni řekli, že to, co je pro ně důležité, dosud nebylo řádně vyřešeno. Vracela se nám tady vracelo se nám tady jedno téma prakticky ve všech těch intervencích a sice e, to byly ty možné dopady plné harmonizace e, několika vybraných oblastí. E, ve srovnání s tím návrhem na společné obchodní právo mají, tento nové návrhy, mají tyto nové návrhy určité nedostatky a negativní stránky pro spotřebitele firmy členské země. Samozřejmě většina se soustředovala na spotřebitele, zejména tam, kde členské země eh, mají dneska vyšší úroveň ochrany spotřebitele a podle nové úpravy by museli svoji ochranu oslabit. A proto třeba Velká Británie eh, chce toto odmítnout. To už tady několikrát zaznělo. Eh, pan doktor Staudenmayer řekl, že pouze 11 eh, zemí mm, má vyšší úroveň ochrany spotřebitelů v jednom nebo ve více dílčích aspektech a že celkově eh, i tam úroveň eh, ochrany spotřebitelů poroste. Je přirozené, že biznis se na to dívá z druhé stránky a vyjadřuje obavy, že Eh, vyšší úroveň ochrany spotřebitelů bude znamenat více byrokracie pro firmy v EU. Také zazněly obavy, a řekl to zejména profesor Smith, že tato cílená plná harmonizace eh, moc firmám nepomůže, poněvadž mnoho eh, otázek, které skutečně způsobují překážky v přeshraničním eh, obchodě, se tady pomíjí. A možná, že by tady bylo dobré zavést nějaké spíše nařízení nebo dobrovolný instrument. Dále se tady hovořilo o fragmentaci eh, smluvního práva eh, v případě spotřebitelských smluv na velký rozdíl mezi dodavateli Eh, hmotných zboží a digitálních, eh, digitálního zboží a potom rozdíl eh, mezi prodejem online a prodejem v prodejně. Zejména to druhé je celkem nedůvodněné, což mnozí řekli. Doktor Staudenmayer z komise nás přesvědčoval, že to bude až nějaký třetí krok a že jakmile bude k dispozici dostatek dat, komise navrhne eh, vhodný režim pro eh, fyzický prodej zboží. Pokud se týče navržených, navržených pravidel, mnozí vyjádřili obavy, pokud se týče kritérií stanovení eh, plnění smlouvy. Zejména digitální obsah se soustředuje především na podmínky dodavatele a zda tedy eh, tyto podmínky berou v úvahu legitimní očekávání spotřebitele. To se je de facto eh, nyní na digitálním dodavateli, aby určil, eh, zda jeho zboží splňuje nebo nesplňuje podmínky. Eh, dále zasněly obavy, pokud se eh, týče toho, eh, že se zde tvrdí, že zaplatit svými osobní údaji znamená právo na dodání horší kvality. Pokud se týče odškodnění, zejména pokud se týče digitálního obsahu, tak tady zdá se, že se omezuje kompenzace Eh, spotřebitele v digitálním prostředí a vzhledem k plné harmonizaci by to také mohlo znamenat, že členské země by už mohly přestat uznávat odškodnění pro eh, ty případy, kdy třeba eh, někomu zhoří dům nebo se zabije v dopravní nehodě. Nicméně komise nás přesvědčuje, že toto rozhodně není záměr Eh, komise a že české země to jistě budou řešit jinak, ale to znamená, že je třeba vyjasnit formulace. Také bylo poukázáno že, na to, že bychom mohli dále debatovat o lhůtách. Na jedné straně tady máme rozhodnutí komise nějak časově neomezovat digitální obsah, na druhé straně se ovšem ponechává eh, eh, možnost eh, členským zemím, aby tyto lhuty stanovily. A možná důležitější je ještě ten dvouletý limit v návrhu, což je jasný odklon od praxe v mnohých členských zemích a co by mohlo způsobit spotřebitelům problémy, zejména pokud se týče u dlouhodobě trvanlivých eh, eh, druhů zboží, které se třeba po několika letech mohou poškodit. Dále eh, jsme se tady bavili možnosti vypovězení, vypovězení smluv. Možná bychom mohli rozlišovat mezi vypovězením z důvodu neplnění nebo vypovězením dlouhodobých smluv. Pokud se týče eh, vypověď smlouvy pro její porušení, tak tady nám bylo řečeno, že je zde velký rozdíl mezi případem nedodání a případem dodání eh, vadného zboží vadného obsahu a to by mohlo vést eh, k poněkud eh, roztříštěnému, roztříštěné situaci. Také ano, eh, pravidlo 12 měsíční lhůty také může negativně dopadnout na spotřebitele a článek 15 o změnách smluv zdá se, že dává příliš velkou moc digitálním dodavatelům pro jednostrannou úpravu Eh, smluvních podmínek. Byli jsme upozorněni na velice důležitý fakt, že eh, důležité věci, jako například eh, právo spotřebitele přeprodávat obsah, stahnout si ho více než jednou, takže tyto věci se zde neřeší a je to ponecháno přímo na dodavatelích obsahu, případně na soudech a zejména profesorka Mak eh, nás upozornila na to, že eh, odejmutí souhlasu s využíváním osobních a jiným dat a, a, a eh, že jaksi souhra s e, smluvními podmínkami, mm, to možná není dobře dořešené. To znamená, máme tady na jedné straně smlouvy, na druhé straně ochranu dat a na druhé straně copyright, čili tady je třeba vyjasnit vztahy mezi těmito oblastmi. E, nejméně dvě stanoviska také hovořila e, o tom, zda digitální obsah e, je vhodný pro svůj obsah v té souvislosti, že většina digitálních, eh, digitálního zboží eh, se týká více než pouze dvou strany, stran, eh, protože tady vždy, když si něco stahujete do počítače, tak je třeba zavřít přinejmenším dohodu o pro, se s konečným spotřebitelem a zejména tedy máme digitální Eh, produkty, které zároveň vyžadují víceméně konstantní přístup ke cloudové infrastruktuře, čili máme tady několik druhů kontraktu a jak paní profesorka Max správně řekla, eh, jsou eh, to tedy kontrakty o dodávkách a tady těžko říct, co vlastně znamená plnění smlouvy nebo nesplnění smlouvy a jak tedy vypadá produkt, který plně odpovídá smlouvě. Mnozí také zmínili také eh, internet věcí. My tedy obecně víme, že eh, toto zde neřešíme a že internet věcí bude řešen komisí zvlášť později. Ale ukázalo se, že už dnes máme určité problémy spojené s internetem věcí, a sice takové, které eh, výrazně souvisí eh, s přesným plněním eh, smluvních podmínek a že tedy ta diskuse se nemůže odkládat na později. Už dnes a také v budoucnosti Eh, budeme mít mnoho takzvaného embedded software, to znamená software jako součást určitého zařízení. Už teď eh, to tak je eh, například v automobilech a v počítačových systémech a bude to pokračovat také třeba do domácích spotřebičů, možná i oblečení a balení potravin. Pan doktor Staudemeyer je přesvědčen, že eh, návrhy předkládané nyní budou bez problémů fungovat příštích 15 let a možná, eh, že bychom eh, se mohli na to podívat trošku z jiných hledisek, možná, že to tak není úplně. No času už moc nezbývá, čili já nyní musím shrnout hlavní body, které dnes odpoledne zazněly a omlouvám se, pokud na něco zapomenu. Já jsem tady hlavně jako eh, představitelka Evropského eh, eh, institutu pro práva, který vedl léta Lord Thomas. Já bych chtěla jenom říci, že naše pracovní skupina snad brzy předloží návrhy jak vyřešit některé z těch problémů, ještě jste objevili. Já plně věřím tomu, že legislativní proces eh, vyprodukuje něco, co bude užitečné pro eh, evropské spotřebitele i firmy a že se skutečně rozvine společný digitální trh, který bude přínosem pro všechny strany. Děkuji vám ještě jednou za příležitost promluvit před tímto výborem a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní profesorko, za to, jak jste nám shrnula tuto konferenci takto stručně a výstižně. Děkuji také všem našim řečníkům eh, za to, že mezi nás přišli a podělili se o svá stanoviska myslím, že přispěli k velmi dobrému začátku debaty o těchto dvou navrzích směrnic. Také bych chtěl poděkovat poslancům z národních parlamentů, zástupcům zainteresovaných stran, kteří tady s námi byli. Děkuji také členům výboru IMCO a JURY. A jsem přesvědčen, že to téma je natolik široké, že se ještě několikrát v budoucnosti sejdeme. Já odcházím tedy s více otázkami, než kolik jsem jich měl na začátku. Tak to prostě je. Děkuji vám